paní Elisabeth Wozenberg, profesní dráha žen ve vědě a na vysokých školách. Paní poslankyně, máte slovo na čtyři minuty. Tak a Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, kolegyně. Já jsem, jsem velice potěšena, že naposledy mohu prezentovat svou zprávu, která se týká překážek, které eh, brání ženám v tom, aby dosahovali špičkových pozic ve vědě, ve výzkumu aby zastávali odpovědná místa a chtěla bych se s vámi podělit o několik myšlenek. Doufám, že zítra při hlasování získá tato zpráva vaši podporu. Je to opravdu poměrně provokativní a ambiciozní zpráva, když hovoříme o bariérách, které můžeme označovat jako skleněný strop, tak vlastně jde o to, jaké do jaké kategorie patří tyto překážky, které vlastně neuznávají rovnost šancí. Problémy, kterým čelí ženy, které mají mimořa- odpovídající schopnosti v zastávání určitých špičkových pozic. Na začátku bych se chtěla soustředit na to, proč tyto překážky vlastně vznikly a jak vlastně vzniká tady tento takzvaný skleněný strop, a, a vlastně jsou zde ještě stále překážky, které nebyly odstraněny v roce 2000. Ještě dnes se nacházíme v roce 2015, žijeme v Evropě, v evropské společnosti a skutečně je to ostuda, kdy ještě stále existují tyto e, překážky. Jsou zde samozřejmě rodinné povinnosti, to je také druhá kategorie, to jsou vlastně překážky, které vlastně brání těmto ženám, protože musí samozřejmě také být k dispozici rodině, starat se o rodinu, takže e, je vlastně neodpovídající jen ve vědě a také ve špičkových odpovědných pozicích, v dozorčích radách, představenstvech, správních radách a tak dále že nemusí přemýšlet skutečně velmi konkurenceschopně, ale právě jsou zde ty překážky, které jim často stojí v cestě. Rozdělila jsem ty překážky do čtyř kategorií. Mateřství, to je vlastně výsostné právo žen, je to krásná příležitost pro ženy, ale v podstatě se to může stát také překážkou, když ženy dlouho, kvůli dlouhé absenci žen v, v, na pracovišti, kvůli mateřství, kde se nemohou eh, profesně realizovat, tak toto zde vlastně máme určité stereotypní vnímání a žena, která se věnuje plně mateřským povinnostem, tomto období, tak vlastně eh, nemůže dosáhnout určitých cílů v profesní eh, oblasti. A zde máme ještě stále se roz, rozlišnosti. Někteří přemýšlejí skutečně tady v těchto kategoriích mužská povolání, ženská povolání, přestože vlastně už dlouho vlastně ženy vykonávají i některá tato povolání, která jsou považována nebo byla považována za čistě mužská Někdy se musí ženy obrátit na soud, aby skutečně mohly požívat stejných práv a aby se s nimi zacházelo eh, rovným způsobem. Potom zde také o infrastrukturu, pak jsou zde programy, které jsou financovány a jde samozřejmě také o principy Evropské unie a členských států. Jedná se tedy o programy jako Horizon 2020 a nyní už se blížím ke konci. Chtěla bych, zpráva se zaměřuje na dvě osy. Jednak zde jde o rodinu, eh, slučitelnost tedy rodinného života s profesním. V zásadě to dělí eh, svět na dvě pohlaví a eh, zne, znerovná rovňávě šance pro ženy. Každý. To není catch the eye. A... Udá, dě, udělali slovo paní poslankyni Terez Komodiny Kakia. kapacity všech bez ohledu na pohlaví by měly být respektovány zajištěním toho, že děti, chlapci i děvčata mají stejné předměty od raného věku a to interaktivně, aby se mohli by mohli získat zájem a učitelé by měli motivovat děti bez stereotypů a lepší profesní orientace by měla být poskytována. Školy by měly dostat pomoc, aby mohly nakupovat eh, vzdělávací materiály a ženy, které uspěly v oblasti vědy, by se měly dělit o svou zkušenost a měly by se stát vzory a mentory, pokud tak již nečiní a tam, kde takové iniciativy byly zahájeny, tak je třeba v nich pokračovat. Děkuji. Děkuji. Děkuji a nyní pan poslanec Rosanč na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Také já zdravím pana komisaře a paní zpravodajku. Jakožto vědec a profesor v Portugalsku jsem byl svědkem navyšování počtu žen ve vědě a vidím, jak se tento počet navyšuje a navyšuje se také kvalita eh, univerzitního vzdělávání a vědeckého výzkumu. V Portugalsku ta genderová rovnováha trošku trvala, ale zlepšuje se Uznávám, že tato rovnováha ještě není obecná na všech institucích. Jsou tu specifické požadavky eh, u žen, jako například nároky na mateřskou, které ještě nejsou úplně eh, dany do rovnováhy. Je třeba tedy tento systém nějak skoordinovat eh, prostřednictvím vylepšení situace pro ženy, které se rozhodnou mít děti. A je třeba si uvědomit, že ženy mají také právo na úspěch ve vědecké sféře, ale stávají se matkami a proto tedy velice eh, tleskám této iniciativě a podporují. Obrigado. Děkuji. A nyní pan poslanec Notis Marias. Pedre, a fusin charotin sigitria, pane předsedo, také já chci poblahopřát paní zpravodajce za tuto zprávu. Nicméně statistické údaje prokazují, že i v dnešní době počty žen v vědecké sféře eh, dosahuje nějakých 19%. A podobně je to i ve vzdělávacím systému. Ono je to zapříčiněno diskriminací žen na pracovišti tedy, že diskriminace vede k nerovnosti v zacházení a také v platové nerovnosti. A toto je otázka základních práv a proto musíme bojovat proti tomu, aby to pokračovalo. Komise by to měla eh, přijít s nějakými vzdělávacími programy, které budou bojovat proti těmto stereotypům, které povzbudí ženy, aby opravdu vsadili eh, na vědu a na akademický život. A členské státy, sdělovací prostředky, ti všichni by měli přispět k tomu, aby tyto stereotypy skončily a skončily rozdíly mezi oběma pohlavími a tímto se zbavíme i problémům diskriminace ve vědě a ve vzdělání. Děkuji. A nyní eh, paní poslankyně Forence. Grazie. Děkuji, pane předsedo. Musím říci, že se cítím touto zprávou velmi oslovena, protože jsem badatelkou a mám smlouvu na dobu určitou, takže vím dobře, o co se jedná. A skleněný strop je tvrdou realitou na italských univerzitách mnohem více než jinde v Evropě. A myslím, že bychom neměli rušit některé prvky, kdy se hovoří o skleněném stropu. Protože konec konců takto vylučujeme ženy a chceme, aby výzkum byl konkurenční a nikoli kooperující, narušujeme zásady sociálního státu. Proto si myslím, že se musíme snažit o demokratizaci univerzitního výzkumu v Itálii. Musíme zajistit, aby právo na studium bylo součástí sociálního státu. Děkuji, paní Forenco. A nyní paní Constance Le Grip na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. I já chci poděkovat eh, kolegyni Elizabetě Vozenberg za skvělou zprávu a za velmi důrazné odsouzení skleněného stropu, na který příliš často ženy Evropanky narážejí ve své vědecké dráze. A mám chci říct, že to zásadní. Pokud si všichni uvědomíme, že lidský potenciál a obdarování žen je příliš často odsouváno stranou a ponecháno stranou, pokud si všichni toto uvědomíme, tak budeme moci společně vynaložit úsilí, abychom prorazili ten sklený strop a efektivně bojovali se stereotypy, předsudky a tradičními schématy. A je třeba podporovat toto mezi rodiči, mezi dívkami samotnými, které se bojí e, technického prostředí a tradičních schémat, kdy chlapci jsou přitahováni matematikou, racionalitou a výpočty, zatímco dívky se pouštějí spíše do literárních oborů, kde se projevuje tradiční ženská empatie,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 Děkuji, pane předsedající nerozuměl jsem jméno. Ano, nejprve děkuji kolegyni zpravodajce za zprávu, i když nesouhlasím a nemohu podpořit všechny ty uvedené body kde se vlastně překračuje kompetence EU v některých bodech, ale jsou zde také zdůrazněny některé dobré e, body, například tam, kde se hovoří o ženách na akademické půdě a doufám, že se podaří získat většinu parlamentu pro můj pozměňovací názor, návrh, který vlastně klade výraz na matky ženy ve vědě a na akademické půdě. Když vlastně hovoříme o tom rozdílu mezi pohlavími a ptáme se po příčinách, tak vlastně se podívejme na rodiny. Mutky se žen, matky s dětmi jsou znevýhodněny při práci. Děti jsou vlastně jasné riziko pro kariéru a e, to se musí změnit také pro nás v Evropě, protože doba bateřské dovolené výchovy dětí musí být započtena, musí být také odpovídajícím způsobem odměňována to musí být eh, zohledněno, protože tyto náklady vlastně eh, stejně jako penze by měly být hrazeny potřebujeme vlastně uh, univerzity při, při, příznivé pro matky s dětmi, jesle, školky a tak, aby ženy, tyto ženy mohly pracovat. Děkuji. A další řečník, pan poslanec Hodny Sebastia. Děkuji, pane zpravodaji. Já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za vykonanou práci. Jak se tu zdůrazňuje, vědecká akademická sféra, to není výjimka míst, kde všude by se mohla vylepšit situace mezi muži a ženami v Evropě. Tady ale situace je opravdu závažná, protože tam Mm, úspěšnost žen může být velká, nicméně ten skleněný strop jim zabraňuje postupovat vpřed. Myslím si, že eh, tady asi těžko dosáhneme nějaké sociální spravedlnosti. Proto tedy je tu otázka na komisi. Myslím si, že je důležité eh, učinit určitá opatření, zejména vzdělávací opatření, aby se zapojil do těch takzvaně zatím ženských aktivit, jako je výchova dětí. Tam by měli muži pomáhat, protože pokud žena nese na svých bedrech veškerou zodpovědnost za celou rodinu, tak nikdy ten skleněný strop nezmizí. Proto děkuji, že i tento náhled byl zapracován do zprávy a že tu budou zobrazena také všechna ta možná opatření, aby se s tím konečně skoncovalo. Děkuji a nyní za Evropskou komisi pohovoří pan ministr, pan komisař Tibor Navrščič. Děkuji. Vážení poslanci, chci poděkovat eh, zpravodajce Vozenberg z výboru FAM za tuto iniciativu. Návrh zprávy o Profesní dráze žen ve vědě a na vysokých školách a skleném stropu je velmi vítaný. Dobře odráží současný stav a navrhuje konkrétní myšlenky, jak postupit dále. Chci se s vámi podělit o několik myšlenek z této věci, z institucionální změny na prvním místě. Jak jste správně uvedla ve své zprávě, jsou velmi potřebné, abychom odstranili institucionální předsudky a překážky ve vědě. Muži a ženy mohou mít stejnou kvalifikaci, ale často nemají stejnou možnost uspět kvůli trvající diskriminaci a stereotypům, které se týkají schopností a úlohy žen. Existují postupy a postoje, které produkují nerovnost. Institucionální změny mohou přispět tomu, jak zajistit, aby výzkumné instituce zajistily rovnou příležitost eh, ženám i mužům na všech úrovních. A za tímto účelem v evropské výzkumné oblasti výzkumné instituce musí mít plnohodnotné plány genderové rovnosti v organizacích a to má řešit stávající předsudky, má také monitorovat pokrok. Díky institucionálním změnám jsme se posunuli od programů zaměřených na ženy, které jsou užitečnými iniciativy, ale nejsou nutně udržitelné dlouhodobě. Institucionální změny ve výzkumných institucích jsou úhelným kamenem strategie Komise pro rovnost pohlaví ve výzkumu. V horizontu 2020 náš rámcový program pro inovace a výzkum. Tyto institucionální změny jsou jasně sledovány, ale je třeba udělat více a musíme postupovat lépe všechny členské státy se musí pustit do této činnosti stejně jako Evropský výzkumný prostor. Já jsem rád, že Evropský parlament se toho účastní, protože vaše úloha je klíčová. Za druhé, význam vynucování současného regulačního rámce. Vy to uvádíte na začátku zprávy. Komise plně souhlasí. Nestačí mít zákony, ale musíme také efektivně tyto zákony naplňovat. A komise monitoruje správnou, správné uplatňování stávající legislativy v oblasti genderové rovnosti ve výzkumu. Musíme také řešit specifičnosti tohoto odvětví, jak v obla- na úrovni EU, tak na úrovni národní. V květnu 2015 schválila cestovní mapu pro evropský výzkum vyzývá členské státy a komisi, aby naplňovaly hlavní akční priority skrze akční plány a strategie. Je třeba promítnout eh, národní legislativu o rovnosti do efektivních kroků. To je klíčová priorita. Cestovní mapa také uvádí, že eh, mezery v eh, průřezové genderové rovnosti musí být řešena Víme, že národní předpisy a strategie i motivace mají pozitivní dopad při vyvolávání kroků ve výzkumných institucích. To je důležité, protože výzkumné instituce jsou ty, které nakonec odpovídají za naplňování institucionálních změn skrze plány rovnosti pohlaví. Rada požádala o to, aby byl sledován pokrok na základě adekvátních indikátorů. Opět Evropská komise plně souhlasí a brožura o klíčových údajích byl vydán v červenci a plná zpráva bude vydána v únoru 2016. V této záležitosti komise zdůrazňuje plnou spolupráci členských států, abychom tedy připravili solidní ukazatele rozhodování, v institucích, které se zabývají výzkumem. Účast žen při rozhodování je stejně důležité. Ženy jsou nedostatečně zastoupeny při rozhodování a tento jev se sám nenapraví. Jako reakce na to vidíme, že řada evropských států volí stanovení cílu či kvót. V roce 2013 18 států tak učinilo ve srovnání s 8 v roce 2008. Je třeba jasně se snažit o zlepšení rovnováhy pohlaví při rozhodování. Ještě než skončím, zmíním tři důležité iniciativy, pokud je o rovnost pohlaví. První se týká prof, rovno, rovnováhy profesního a soukromého života. Komise zveřejnila cestovní mapu o široké iniciativě eh, rovnováhy profesního a soukromého života. Bude to směs legislativních a nelegislativních nástrojů, moderních řešení potřeb současných rodin. Zahájíme proces konzultací a Evropský parlament, členské státy a sociální partneři budou mít významnou úlohu v tomto procesu. Za druhé, návrh komise z roku 2012 pro zlepšení rovnováhy povla- pohlaví v kotovaných společnostech. Ve většině členských států to bylo schváleno a po schválení parlamentem a radou to umožní další pokrok v oblasti rovnosti pohlaví. Také sdílíme vaše obavy u rozdílu v odměňování, které přetrvává na úrovni EU na úrovni 16,4 Komise schválila doporučení o transparentnosti platu s cílem pomoci členským státům a dalším subjektům při efektivnějším naplňování legislativy o rovném odměňování. Nabízí nástroje pro řešení nerovnosti v odměňování na základě pohlaví. Těšíme se na to, že dostaneme notifikace čečenských států o národních opatřeních v souladu s doporučením. A potom vyhodnotíme potřebu dalších opatření. Závěrem jak muži, tak ženy jsou potřeba, pokud Evropa má dosáhnout svého cíle a komise se bude snažit dosáhnout svých záměrů v oblasti rovnosti pohlavu, ale závazek Evropského parlamentu i politické nasazení členských států je zásadní. Komise bere na vědomí všechny, všechna doporučení. Děkuji. Thank you, Mr. Minister, Mr. Děkuji vám, pane komisaři. Tímto uzavírám.